pronunciation. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση. milé kolegové, milé kolegyně, nejdříve dovolte, abych vám oznámil to, že zápis dnešního jednání a text, který jsme přijali, již byl připraven. Máte nějaké připomínky, nějaké poznámky? Pokud ne, tak považujeme zápis za schválený. Prvním bodem na našem dnešním programu, jak víte, prohlášení místo předsedkyně Evropské komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Je to prohlášení k Sudánu a Jižnímu Sudánu. Dovolte, abych dal slovo panu Vamenovi, který zastupuje místo předsedkyni a vysokou představitelku pro zahraniční záležitosti. Vážení poslanci Evropského parlamentu, Hovořím zde k vám jménem eh, paní Aštonové, která zde dnes nemůže být přítomná, aby probrala dramatickou situaci Eh, mezi Sudánem a Jižním Sudánem. Sledujeme rostoucí napětí mezi těmito zeměmi s rostoucími obavami. Minulý měsíc situace dosáhla eh, vrcholu v určitém smyslu, eh, protože Sudán obsadil území Jižního Sudánu, vysílal tam letadla, která bombardovaly toto území a stáhl se pouze po nátlaku. My apelujeme na odběs strany, aby okamžitě ukončila tato um, jednání, toto zbrojné vystupování a zahájila vyjednávání. Um, vítáme rovněž usnesení o bezpodmínečném stažení sil a uh, Rada pro zahraniční záležitosti 23. dubna uh, odsoudila uh, jednání a uh, volala, apelovala na ukončení um, těchto um, útočných kroků a um, chceme, aby se um, uh, už neobjevovaly provokativní akce a aby z Hegligu zmizely um, severosudánské jednotky. 24. E, dubna byla přijata cestovní mapa, která vysílá jasný signál, že si všichni přejí ukončení zbrojného e, jednání, útočného jednání a navrácení se k vyjednávacímu stolu. E, rovněž byla přijata, bylo přijata usnesení OSN 2046 2. května, které stvrdilo a schválilo cestovní mapu africké unie. Je to důležitý krok a rovněž i proto, že iniciativa eh, se objevila právě ze strany Africké unie a jak Sudan, tak Severní Sudan, tedy Jižní Sudan i Severní Sudan přijali a akceptovali eh, to, eh, co v ní stojí. Nyní potřebujeme, aby po slovech následovaly činy a chceme, aby opravdu byla okamžitě ustanovena společná pohraniční verifikační a pozorovatelská mise, což bude první významný krok. My e, silně podporujeme, co by EU, usnesení 2046. E, nechceme, aby docházelo ke spoždění. E, voláme po stažení sil z sporných území. Obě strany musí eh, zastavit podporu rebelům, i ilegální eh, chování. Nyní obě strany se musí dohodnout na tom, co ještě To nebylo. Pokud eh, se to eh, nepodaří, tak Spojené národy, EU e a IGAT předloží podrobné podrobnosti svého plánu. plánu. Rovněž máme v úmyslu předložit nemilitární sankce a myslíme si, že je třeba odstranit jakékoliv um, faktory, které vedou v napětí, například útoky na civilní obyvatelstvo. Jsme přesvědčeni, že pouze inkluzivní politické řešení situaci opravdu uklidní. Domníváme se, že eh, sudánská vláda a SPLE SPLA na severu musí se přizpůsobit situaci, aby mohlo být řešení dosaženo. Demokratické reformy jsou však potřeba v obou částech eh, Sudánu, tak aby se mohly věci začít řešit. Národní ústavní přeskum je důležitou příležitostí v tom smyslu, pokud tedy se bude jednat o plně inkluzivní postup. Na severu máme obavy se um, uvrhování do vazby eh, novinářů, eh, protestujících studentů, občanských aktivistů. A jedním z bodů bylo právě ustanovení demokratického řízení při respektování osobních svobod a práv. Situace na jihu rovněž zbuzuje obavy. Vítáme, že Navi Play, komisař OSN pro lidská práva, navštívil Jižní Sudan, aby se těmito záležitostmi zabýval. Vážení poslanci, EU je i nadále pro koncepci dvou životaschopných plátu státu a jsme rádi, že prezident Salva Kiir, který EU navštívil v březnu, eh, chce, aby eh, se eh, právě Sudan stal signatářem ehm, dohody z Kotonu, co což bude základem pro budoucí spolupráci. Myslíme si, že stojí za to navázat dialog. Jsme za eh, základními principy tohoto partnerství demokracie, právní stát a respekt eh, pro jednotlivce eh, chceme věnovat 285 milionů eur v rámci rozvojového fondu. Budeme podporovat budování státu zemědělství, zdravotnictví, vzdělávání a rovněž i mm, právní, rozvoj právního státu. E, počítáme rovněž s umístěním CSDP mise na mezinárodním letišti v době. E, bohužel je škoda, že e, vláda neratifikovala novou verzi dohody z Kotonu z roku 2005, ale přesto chceme napomáhat těm nejzranitelnějším občanům, například v Darfuru, ve východním eh, Sudánu, v jižním Kordofánu a eh, v oblasti Modrého Nilu. To je v rámci programu humanitární pomoci. Podporujeme rovněž demokratizaci, lidská práva a mezikomunitní dialog. Nezapomínejme na konflikt v, Darfír, eh, v Darfuru, kde situace je stále ještě nezávidění hodna, i když jsou ještě už určitá dobrovolné návraty. Mm, miliony žijí eh, v, eh, jako utečenci a situace se nelepší. UN eh, OSN tedy stále ještě čelí překážkám ze strany sudánské vlády, aby mohlo skýtat humanitární pomoc a nemá přístup k velké části tohoto regionu. Vítáme dokument ze eh, zasedání v Doha týkající se Darfuru, který nabízí komplexní řešení směrem k míru, ale i to musí být nejdříve plně vykonáno. Eh, Rada ehm, opakovaně vyzývá sudánskou vládu, aby spolupracovala eh, s Mezinárodním trestním tribunálem v souladu s usnesením OSN 1593 Tedy eh, mohu říci, že situace jak v Sudánu, tak v Jižním Sudánu stále ještě eh, působí obavy eh, a eh, my chceme, aby vznikly dva životaschopné státy, které budou mírově spolupracovat. Děkuji. Děkuji, pane ministře. A nyní eh, představitelé politických skupin. Nejdříve EPP, křesťanští demokraté, pan Mitchell, na dvě minuty, prosím. Vážený pane předsedo, děkuji. Já rád bych poděkoval i radě za jejich vystoupení. Dnes odpoledne jde skutečně o nesmírně zneklidňující situaci. Je to konflikt, který velice dlouhou dobu eh, představoval obrovské násilí a my jsme doufali, že oddělení Jižního Sudánu povede alespoň k tomu, že se dohodneme na nějaké cestě směrem k míru, směrem k stabilitě tohoto regionu. Lidé trpí, lidé mají hlad, lidé přišli o své domovy a i přesto, že je to region, který má obrovský potenciál, pokud jde o vývoz ropy. Je velice obtížné řešit tuto situaci, ovšem domnívám se, že bychom se měli snažit především v tomto období prosadit eh, a řešit eh, humanitární krizi, která zde vznikla především v těch uprchlických táborech mimo Sudánu, kde lidé přežívají. Měli bychom opravdu mm, podporovat tyto lidi, poskytovat pomoc, měli bychom využít veškerých prostředků pro poskytnutí bezpečnosti v regionu Sudánu a Jižního Sudánu. V podstatě vidíme, k čemu může dojít, když neexistuje stabilita. My jsme Samozřejmě mnoho z nás oslavovali například arabské jaro. Ovšem v podstatě vůbec nevíme, co nahradí toto, eh, tuto revoluci, protože v podstatě mm, správné řízení země nebylo tradicí v těchto mm, eh, zemí. A proto je důležité, abychom spolupracovali s Africkou unii, pokud jde o školení, zdroje, abychom pomohli právě Africké unii vybudovat jejich vlastní kapacity, tak, aby se z tohoto regionu stal stabilní. Region Evropská unie samozřejmě nemůže udělat vše, mm, OSN rovněž ne, Ovšem, pokud dojde k těmto konfliktům, jsou to nesmírně nákladné konflikty, ztráty na životech, samozřejmě obrovské narušení života v těchto regionech a v těchto mm, oblastech, kde lidé závisí na exportu ropy, tam, kde potřebujeme humanitární pomoc. Samozřejmě, že i to je nesmírné. Proč nejsme schopni nalézt taková aktiva mnohem rychleji, abychom investovali do Africké unie, abychom se snažili zajistit, že právě Africká unie má dostatek prostředků, aby zabránila takovým konfliktům, aby prosadila dobré řízení, aby skutečně skutečně byla v podstatě v takovým prvním pionýrem při posazování těchto změn. Děkujeme, pane kolego. A nyní poprosíme za socialisty a demokraty paní Veronik de Kaiser. Máte dvě minuty. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Evropská unie mm, udělala mnoho pro Sudán i Jižní Sudán opravdu jsme obrovským způsobem financovali nezávislost Jižního Sudánu, podporovali jsme i ten komplex, komplexní mírovou dohodu z roku 2005 a víme, teda, když skončila válka. My samozřejmě ty problémy minulosti ještě nebyly vyřešeny, pokud jde o občanství, pokud jde o otázku zadlužení a především pokud jde o přerozdělení ropných zásob mezi těmito dvěma zeměmi, to znamená Sudánem a Jižním Sudánem. No najednou eh, to vidíme, nás to uhodilo do tpa, přímo do obličeje a v podstatě už celý poslední rok je to vlastně Čína, která v mezinárodním měřítku v podstatě kontroluje ropný průmysl, pokud jde o mm, těžbu až po ra, eh, rafinérie, mm, kupuje tam ve velkém a najednou vidíme Evropská unie, která udělala tak mnoho, na počátku v podstatě mizí ze scény a to je opravdu velice nepříjemné, proto jsem velice ráda, že zde máme rezoluci 2046, je to ohromný krok vpřed a my to budeme samozřejmě podporovat, ovšem mám zde ještě tři přání. První, aby Evropský parlament konečně zajistil sledování i volební mise. Samozřejmě my víme, že ty země jsou tak opravdu křehké, aby jsme tam měli opravdu mise, aby jsme tam měli follow-up mise, aby jsme, aby jsme přijímali například i zástupce Jižního Sudánu u nás. A e, druhá záležitost. Evropská unie udělala tolik opravdu skutečně mnoho a neustále děláme mnoho i díky e, zvláštnímu vyslanci, abychom opravdu, aby jsme byli vyslyšeni v tomto ohledu, pokud jde o naše přání. A další záležitost pozice Evropské unie, která je v podstatě takovou vyrovnanou pozici mezi severem a jihem, aby zvítězila i e, proti přání Al-Bashira, i proti přání jihu. A pokud jde o ehm, Modrý Nil a Jižní Kordofán, humanitární záležitosti v těchto státech, to je priorita, to, co se tam děje, to si ani nedovedeme představit. Nám se vůbec nepovedlo do stávajícího okamžiku dostat se do těchto regionů, které trpí každodenní tragédii. Děkuji vám. Takže ve jménu mm, Alde teď dávám slovo panu Gerencovi na dvě a půl minuty. Děkuji vám, pane předsedo mimořádnou pozornost, kterou si zaslouží konfliktní situace mezi Sudánem a Jižním Sudánem. Za marného zešení situace se ukazuje, že už v roce 2005 po mm, dosažení té mírové dohody jsme tady měli celou řadu konfliktů. Vlastně problémy, které jsme znali již předtím, byly znány ještě předtím, než bylo dosaženo nezávislosti Jižního Sudánu a než se podepsala tato dohoda. Celý svět musí musí uznávat, že, nedošly žádn, že nedošlo k žádnému vojenskému řešení toho konfliktu po nezávislosti Jižního Sudánu. Eh, tady máme prostě dvě části eh, bývalého státu, ale stal se z toho mezinárodní konflikt. To znamená, že je tady mezinárodní právo, které by mělo přinést řešení. A z tohoto titulu je třeba, aby eh, služba pro vnější činnost Evropské unie skutečně činila vše, co je v jejich silách. To znamená hledat eh, řešení v rámci mezinárodní úrovně, a také dát k dispozici eh, veškeré své nástroje, které má k dispozici je třeba snažit se také o určitou mediaci mezi Africkou a Evropskou unii. Po, revoluci, po rezoluci 2046 je třeba, eh, po té, co byla nastíněna a eh, tato cestovní mapa, je třeba konat. Je známo, co je třeba učinit. Vždyť se tady už prokázalo, co je užitečné. Evropská unie eh, podpořila vlastně snahy Afriky i v zájmu vlastní bezpečnosti, eh, kroky, ke kterým došlo po roce 2010, prvním humanitárním aktérem, prvním aktérem pro rozvoj, prvním aktérem pro dialog s Jižním Sudánem i ze severem byla vždy Evropská unie která se snažila aktuálně přispět k řešení, ale byla pouze jedním z klíčů, ale nikoliv samotným, protože vidíme, že situace se stává zneklidňující právě s ohledem na mimořádnou extrémní chudobu, která nepřispívá ke stabilitě země, zejména eh, Jižní Sudán Eh, vlastně a Severní Sudan nenašli eh, své řešení. Je třeba, abychom byli schopni uřídit tuto situaci a zatím ještě tady nebylo nalezeno správné řešení, které by bylo přiměřeno tomuto konfliktu. Vždyť vidíme, že tam zhynulo, promiňte mi, že řeknu toto slovo, přes dva miliony lidí. Děkuji mnohokrát a nyní za skupinu zelených, ale dávám nyní slovo paní Sargentiniové na dvě minuty. Prosím pěkně. Děkuji vám, pane předsedo. Já mm, jsem naslouchala jak zástupcům rady, tak zástupcům komise i mým kolegům a mám pocit, že se všichni pokoušejí postavit se do světla ramp, ale musím říci přeci jenom, že vlastně my všichni z titulu situace v Sudánu a v Jižním Sudánu neseme svou část odpovědnosti. Samozřejmě já vítám, že Rada bezpečnosti OSN teď jednohlasně schválila cestovní mapu pro mír v Sudánu a Jižním Sudánu. I mě těší skutečnost, že Sudán přislíbil, že stáhne své vojenské jednotky. Eh, z Jižního Sudanu. Ale jak vypadá teď situace? Obávám se, že skončíme v dlouhém procesu, který bychom mohli srovnat s konfliktem mezi Etiopií a Eritreou, eh, který bude neustále znovu propukat. Eh, a myslím si, že můžeme tuto situaci srovnat eh, s Etiopií a Eritrou. Já skutečně doufám, že obě země mm, eh, nepoužijí tento pohraniční konflikt tomu, aby eh, prostě se jenom vymlouvali, aby se snažili bojovat proti chudobě a extrémní chudobě, která zde panuje. V Jižním Sudánu záhy přijde také doba dešťů s tou konsekvencí, že 60% země bude naprosto nepřístupné, protože eh, silnice potom nejsou průjezdné během období dešťů. Eh, zásoby potravin pro obyvatelstvo musí do té doby být zabezpečeny. Můžeme tady hovořit, jak chceme dlouho o cestovní mapě a o dlouhodobém míru, ale nejprve se musíme postarat o to, aby lidi měli dostatek potravin. Druhý signál, eh, který mě ukazuje, že Jižní Sudán není schopen zabezpečit dobrou budoucnost svým obyvatelům, se stává v tom, Eh, že Jižní Sudán přestal teď prodávat ropu. Chápu, co zatím vězí. Avšak eh, pakliže teď eh, Jižní Sudán se nemůže postarat o vlastní obyvatelstvo, co to bude znamenat. Prosím pěkně, co to znamená. Je to konflikt se Severním Sudánem nebo, snaha o zabezpečení zásobování vlastního obyvatelstva. My musíme přispět k tomu, aby Jižní Sudán měl také odbytiště pro své komodity ropné. Děkuji. Děkuji za slovo a dalším řečníkem je za EKR Pan Bělan, dvě minuty. Děkuji bardzo. Děkuji, pane předsedo. Sudánský konflikt sledujeme už celá dlouhá léta ve světě. V současné době vznik Jižního Sudánu znamená, že už se nejedná o občanskou válku, ale v podstatě o mezinárodní konflikt. A pokud navíc by ještě jihosudánskou armádu podpořila Uganda, tak se může jednat o regionální konflikt. Současná jednání mezinárodního společenství vůči oběma sudánským státům se mohou stát nepochopitelnými, protože jich se snaží plnit usnesení OSN, o čem svědčí například, že sami stáhli vojska z území Heglik a jsou připraveni vyjednávat. A svět zatímco oficiálně odsuzuje to, co dělá Chartum, tak například k žádným sankcím nepřistupuje ani nevidíme společnou strategii pro problém um, uprchlíků, což zhoršuje humanitární situaci. Rovněž nereagujeme na rozkvétající um, obchody se zbraněmi, um, na to, že se z Ukrajiny a z Běloruska tam dostává pomoci, což bychom taky měli odsoudit. Více než půl milionu občanů Jižního Sudánu, kteří bydlí v příhraniční oblasti, nemají eh, právní status. Dále probíhají etnické čistky a to to vše činí situaci velice nebezpečnou. Navíc v současné době ještě nemáme žádný reálný plán svobodného pobytu, po, pohybu v příhraničí, což znamená, že se některé úseky hranice musí nově demarkovat. Ehm, dostačující Důvod pro to, aby Evropa jednala, je skutečnost, že eh, prezident Bashir opravdu je um, na hledáčku Mezinárodního trestního tribunálu. Nemůžeme to, že si chceme koupit ropu stát v cestě, eh, odsuzování toho, co je odsouzení hodné a toho, že nebudeme dbát o civilní obyvatelstvo. To, že se tam jedná o určité provokace a nejedná se konstruktivně, mě vede k tomu, abych apeloval na paní komisařku Aštonovou a jiné za to zodpovědné, aby se toto situací dále intenzivněji zabývali. Děkujeme. A za EFD vystoupí pan Belder. Jedna minuta. Tak velmi, voorzitter. Děkuji za slovo, pane předsedo. Poslední zprávy z oblasti Newby z této válečné zóny jsou depresivní už celé měsíce byl tento region otržen od vnějšího světa. V podstatě je to taková pevnost sudánské armády, došlo k obrovskému utrpení civilního obyvatelstva, které tam přežívá v jeskyních. Mnoho uprchlíků z Newby žije v jídě v Jižním Sudánu, v dočasných táborech. Tato situace v tomto novém státě je teda rovněž velice depresivní. Máme zde i interní zprávu Světové banky, která hovoří o této nesmírně dramatické situaci, čili proč je nový nez, eh, Jižní Sudán takovým zklamáním pro mezinárodní dárce. Odpověď je jednoduchá, ale zároveň nesmírně zneklidnící. Je to neodpovědné chování prezidenta Salva Kiery došlo k zastavení produkce ropy od ledna, zatímco to představuje 90 všech příjmů, dochází k obrovské korupci a jiným tlakům, nemožnost přístupu pozorovatelů. Polovina obyvatel Jižního Sudánu žije pod hranicí chudoby a v roce 2013 to bude až 83 údajně. Čili ptám se, jsou budeme schopni nějakým způsobem konečně vyslat ten správný signál prezidentovi Jižního Sudánu. Děkujeme a nyní za GUE, NGL. Dávám slovo paní Lezing. A zase válka kvůli ropě. Tak bychom mohli nazvat problematiku konfliktu v Jižním Sudánu. A opět trpí nepopsatelným způsobem obyvatelstvo obou zemí. Samozřejmě jsou veškeré násilné činy odsouzení hodné. Musíme najít mírové řešení konfliktu. E, to nás ale nezbavuje povinnosti hovořit o příčinách a postavit se kriticky k takovým otázkám, zda zjevná angažovanost EU nepřispěla k rozštěpení Sudánu a zda byla odpovědná dojde k rychlému řešení, to je jisté. Ale také je jisté, že problémy nemohou být vyřešeny násilím zbraní. Je nepřípustné, aby stávající zbrojní embargo bylo zachováno a aby se z neustále zvyšovalo zbrojní. Vždyť bych vám ráda připomněla, že tady je stávající embargo dodávat zbraně. Od roku 2011 to platí nejenom pro Severní, ale i pro Jižní Sudan. Od listopadu 2011 to bylo za podpory reformu bezpečnostního sektoru v Jižním Sudánu eh, rozmělněno. Ať už je to jakkoliv obtížné, diplomatická jednání je třeba posílit a zintenzivnit. Pakliže mezinárodní společenství chce být nám, nám pomocné v mezinárodním řešení, pak pouze v roli neutrálního mediátora a nikoli vedena svýma vlastními vlastními zájmy. EU nebyla neutrální a já se činím veliké obavy, zda ještě více takových scénářů přinese vůbec nějakou dobrou budoucnost a zda to nepřispěje k odštěpení oblastí bohatých na ropu a aby nedošlo skutečně ke spirále rozpadu jednotlivých států. Zahraničně politický instrumentář nesmí přispět k takovému zneužívání a přístup k rezervě nerostního bohatství by neměl přispět k dalším konfliktům. Děkuji mnohokrát. A za e, nezávislé dávám slovo panu Melcerovi na minutu a půl konec koloniální doby, jak známo, e, e, ten je stále potíran v Sudánu neustálými boji severu proti jihu. Stále tady jsou ozbrojené konflikty a etnické konflikty, konflikty o vodu, mnoho krádeží, znásilňování a únosy eskalují. Celé generace vyrostly bez základního zásobování a jediným prostředkem řešení, které znají, je že se vždycky eh, prolamují a nedodržují slibu. Eh, dokonce zvláštní vyslanci Africké unie, kteří se snaží o zahájení mírových jednání, nezabrání tomu, aby mm, se nezabránilo, eh, aby prostě nepropukaly stále pohraniční konflikty na hranicích obou států. Máme tady stále potenciální konflikt a o to důležitější je, abychom se snažili obnovit základní zasobování a umožnit, aby tady došlo ke spravedlivému rozdělení zdrojů nerostných surovin. Současná podpora Evropské unie by měla také sloužit evropských zájmů. Podle čínského vzoru bychom mohli rozvojovou pomoc spojit se zásobováním nerostným bohatstvím, protože nerostné bohatství v Sudánu by mohlo hrát do budoucna důležitou roli i pro zásobování Evropy. A když se podíváme na Jižní Sudan, máme tady také samozřejmě budoucí problém nelegální i migrace a proto je třeba vyjednat odpovídající eh, dohodu. Děkuji mnohokrát, pane Mölcere. A nyní se dostáváme k dalším řečníkům a slovo má paní Nedělcheva. Máte dvě minuty. Děkuji za slovo pane předsedo. Ano, toto je opravdu šílená situace. Všechny nás neklidňuje zhoršení humanitární bezpečnostní situace v tomto regionu. Ano, máme zde cestovní mapu, to si myslím, že je velice dobré, to schvalujeme. Ovšem opatření, která jsme přijali, jsou velice slabá. Zatím eh, nedošlo k zastavení leteckého bombardování ani jiných akcí sudanské vlády. Situ- humanitární situace civilního obyvatelstva se neustále zhoršuje, dochází k eh, přemístování obyvatel mas masivního charakteru a akce OSN jsou zablokovány. Eh, potřebujeme okamžitě reagovat a, eh, mm, implementovat jasné aktivity. Máme zde konkrétní eh, kalendář, který musíme dodržet. Je důležité, abychom zde měli první schůzku společného mechanismu bezpečných otázek co nejrychleji, tak, aby jsme mohli identifikovat všechny aktivity, jednak určitého akčního plánu i pokrytí nejnaléhavějších nejnaléhavější záležitosti. Musíme do toho zapojit i mezinárodní partnery, který budou eh, jakýmsi prostředníkem mezi oběma partnery a zároveň zde máme společný mechanismus pro monitorování hranic a můžeme vyslat i mezinárodní pozorovatel. Toto jsou základní akce mezinárodního společenství, které by měly garantovat to, aby rozhodnutí, která byla přijata, byla i implementována. Evropská unie, OSN i Africká unie musí společně spolupracovat jakožto partneři a realizovat kroky společně. Samozřejmě, že to vyžaduje i odvahu hovořit o, o sankcích. Měli bychom eh, mít, eh, Evropská unie by měla být aktivnější, měla by velice aktivně sledovat situaci přímo na místě, například prostřednictvím různých volebních, eh, volebních, nejenom volebních aktivit a pozorování. Potřebujeme jasné kroky, přímé kroky přímo na místě. Vážená Paní kolegyně, poprosím vás, abyste zpomalila trošku, protože tlumočníci nám signalizovali, že není možné sledovat váš projev. Já jsem ukončila můj projev, vážený pane předsedo, a ráda bych eh, už jenom dokončila. Ano, chceme konkrétní kroky, chceme mít mocné nástroje, které nám umožní mobilizovat veškeré úsilí na úrovni Evropské unie, tak abychom jednou způsobem vyřešili tento konflikt a podpořili obyvatelstvo, které trpí. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní zde máme pana Gome, paní Gomeš, jedna minuta. Děkuji za slovo. Pane předsedo, asi rok po nezávislosti Jižního Sudánu, jak jsme někteří z nás předpokládali, násilí mezi oběma státy se ještě zhoršilo, pane předsedo. Eh, nevyřešené otázky, které zde vidíme především přerozdělení zásob ropy, dále je to ústavní statut oblasti ABI, eh, demarkace hranic a tak dále. To ještě nebylo vyřešeno. My samozřejmě voláme po mírovém uspořádání dvou samostatných států a proto musíme něco udělat pro implementaci cestovní mapy, která by umožnila ukončení bojů, po kterém volá Africká unie, OSN i Evropská unie. Musíme zde mít i ehm, společnou monitorovací misi eh, na hranicích a zároveň Albašir se musí dostat před mezinárodní, před mezinárodní trestní tribunál. Toto je náš cíl, tak aby oba tyto státy nastoupily cestu demokratického rozvoje. Dále je to budování kapacit, které je důležité, tak aby Jižní Sudán si mohl vládnout efektivně sám. Pokud to nepodpoříme, tak selžeme v očích místních obyvatel. Evropská unie rovněž musí rozhodným způsobem podporovat i všechny humanitární orgány a jejich aktivity v těchto zemích, kde se snažíme pomoci tisícům obětí konfliktu. Děkujeme, říká pan předseda. Dalším řečníkem je pan Reinaldi. Máte dvě minuty. Děkuji, pane předseda. Jižní Sudan. To už nejsou dobré zprávy, jako to bývalo před asi rokem. Obyvatelé Sudánu, Jižního Sudánu, bohužel nezažili e, rozvoj, stabilitu po té, co se rozdělili. I když e, Jižní Sudán stojí na vlastních nohou, e, tak mu nepomohlo to, že už se má postarat sám o sebe je takové rčení, postav se na nohy, najdi vodu, ale to bude trvat velice dlouho, protože dešťové období se zatím neblíží. Není jednoduché smířit Dubu a Chartum. Já se přesto domnívám, že naše vnější služby by se měly snažit, a to na základě eh, známých principů. Za prvé, nepolevujme, sledujme tuto krizi, neumožněme všem, aby na ní zapomněli. E, snažme se aby se e, zájem jak médií, tak mezinárodního společenství i nadále udržovat. Chci e, podtrhnout, že 2047, to je zásadní usnesení OSN. A my musíme sledovat i to, co se děje v Chartumu, protože slyšeli jsme o tom, že eh, je možné, že až do Chartumu docestují ozvěny arabského jara. Eh, prezident Bashir a jeho eh, zpráva tam nesmíme připustit, aby došlo k témuž jako e, v severní Africe. E, máme více dárců e, v Jižním Sudánu, snaží se tam uplatňovat zákony, ale na druhé straně se tam vyvlastňují pozemky. Každý si dělá, co chce a doplací na to řádní obyvatele. Potřebujeme nejdříve na pomoci této zemi v ustanovení nezávislého systému soudnictví. To musí být priorita pro Evropu. Evropskou unii. Takže v rychlosti ještě poslední záležitost. Už jsme upozornili na nutnost vytvoření eh, transparentních eh, armádních eh, jednotek, ale i organizační struktury, aby mohl Sudan těžit z příjmu těžby ropy. Děkuji. A další pan Provera, který má jednu minutu. Děkuji za slovo, pane předsedo. Nebudu opakovat, co zde zaznělo z úst předřečníků, pokud jde o teritoriální spory, ani eh, pokud jde o ropu a zdroje, ropné zdroje, které jsou na pozadí tohoto konfliktu. Samozřejmě, že zde máme konflikt mezi dvěma státy, státy, které byly uznány mezinárodním společenstvím, ovšem věci se mění jedním z tragických následků tohoto sporu je, že v jednou z oblastí, kterou kontroluje SPLL, mm, Sudán blokuje humanitární pomoc zaměřenou na tábory z 200 tisíci uprchlíky. Rád bych, aby EU kromě humanitární pomoci měla i mm, jasnější politiku podpory Africké unie nejenom pokud jde o jaksi opozici vůči čínskému vlivu v tomto regionu, ale řekněme zdůraznění panevropských politik a jejich důležitost zajistit, aby Afrika skutečně patřila Afričanům. Samozřejmě, že je zde i veliké riziko um, i ekonomického neokolonialismu, na to nesmíme zapomínat. Děkujeme, pane Provero. Dalším řečníkem je pan Meyer. Máte jednu minutu. Muchas gracias, señor. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Můj kolega, paní, paní kolegyně Lesingová, už vyjádřila náš postoj k tomuto konfliktu. Měli bychom si nic nalhávat, když Spojené státy, Izrael a poté Evropský Izrael, Izrael, Izrael financovali celou řadu záležitostí, aniž by se vyřešil ten základní problém těch tisíce kilometrů hranice, stalo se z toho to, co teď vidíme. To je to, co způsobilo současný konflikt, protože se ze zásady tento konflikt vlastně podpořil geostrategickými zájmy ze západu s jediným cílem vyřešit arabskou kontrolu nejbohatší země na ropu Sudánu aby eh, prostě z toho měli oni vlastní zájem. Jako vždy zájem západu dostat se k ropě. Kde je potírání chudoby, kde jsou zájmy na odstranění chudoby. To je další lekce, která měla, by měla způsobit, že bychom se měli poučit, kdy geostrategické zájmy upřednostňují eh, své zájmy před potíráním chudoby. Děkuji mnohokrát a Eh, máme tady celou řadu návštěvníků. Dovolte, abych přivítal eh, všechny naše návštěvníky a popřát jim krásný pobyt ve Štrasburku. A nyní dávám slovo panu poslanci Kačmárkovi. Pane předsedo, vážení posluchači, to, že 9. července loňského roku eh, bylo vyhlášen Jižní Sudán, bylo důvodem k eh, radosti a optimismu. Zdálo se, že ty vyhlídky jsou dobré, že budou mít dobrý národní eh, příjem z těžby nafty a že budou mít dobrou pomoc různých dárců, kde to obnášelo celkem 700 milionů dolarů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 po tom necelém roce už ty výhlíky nevypadají tak dobře od vzniku Sudánu. Proč? Myslím, že nejdříve je třeba pořádně pochopit to pozadí. V Jižním Sudánu prakticky neexistuje daňový systém, teoreticky se ty daně vybírají, v praxi však ne a právě proto ty příjmy z prodeje ropy jsou tedy 97% státních příjmů a problémem je to, že se to dá převážet jediným ropovým plynovodem, který vede eh, prostřednictvím Sudánu. A je těžké eh, očekávat, že se objeví vyhlídky kvalitní spolupráce mezi těmito nepřáteli. A Jižní Sudán už dávno dává eh, přednost, jiné možnosti totiž přes Keni do Mombasy. A v prosinci podepsali předvstupní um, dohodu, ale problém spočívá v tom, že pak o měsíc později prezident Kir už uzavřel severní ropovod, což se Sudánu nelíbí. A mně připadá, že aniž bychom vyřešili otázku nafty a jejího transportu, tak to situace nevyřešíme ani politicky. Děkuji panu Kačmarkovi. A já eh, bohužel nevidím pana Arlakigo, říká pan předseda ve sněmovní síni, proto eh, pokročíme dál a dalším řečníkem bude paní De Sarnes na dvě minuty. Rozumíte mi, slyšíte mě, tak to je v pořádku Nová republika v Jižním Sudánu už zažila strašlivou válku se svým sousedem na severu s obrovským množstvím vysídlených osob, s množstvím zavražděných lidí podél hranic celá řada zemí se snaží dostat se jenom prostě ke zdroji ropy. Eh, je nejvyšší čas, eh, aby kartona žuba se podřídili společnému usnesení Afriky a Evropské unie, aby začaly vyjednávat bez jednotlivých podmínky, podmínek. Evropská unie se snažila angažovat se v těchto otázkách. Jedná se o vyřešení statutu eh, jižního a severního a zejména o rozdělení ropných zdrojů a vedení transitního. Víme, že 62% eh, rezerv, 70% rezerv bylo mm, eh, přerozděleno. Je třeba, aby mezinárodní společenství konalo tváří v tvář této humanitární katastrofě je nemyslitelné, je, pardon, je nezbytné, aby Evropská unie vyvíjela svůj tlak. Vidíme, že Čína už se chopila své odpovědnosti o to lepší, ale je třeba, aby Evropská unie pokračovala ve stvrzování své pozice a své politické přítomnosti. Eh, naše vyvážená přítomnost je dobrá ehm, je třeba, abychom byli více čtiví a především nelze zapomínat na tento šílený konflikt a drama v Darfuru. Děkuji mnohokrát a nyní dávám slovo panu Salavrakosovi na jednu minutu. Děkuji za slovo, pane předsedo. Selhání stávajícího úsilí ve snaze dosáhnout mírového uspořádání mezi Sudánem a Jižním Sudánem, jakože selhání poslední mezinárodní dohody, rozhodně nevypadá dobře, pokud chceme zamezit dalšímu konfliktu, který by dále zhoršil vztahy mezi těmito dvěma zeměmi. Jsou zde obrovské provázanosti, především z ekonomického hlediska, proto tyto země musí spolupracovat. Každý, každý z těchto států musí přestat podkopávat druhý stát a podporovat eh, nepřátelské síly proti svému protivníkovi. Poté, co Jižní Sudán dosáhl nezávislosti, by jsme oslabení Severního Sudánu mohli kompenzovat mezinárodní asistencí, tak, aby nedošlo k mm, k tomu, že zde eh, začnou narůstat nějaké islamistické tendence. Musíme být velice opatrní. Musíme se zabývat i otázkou zastavení produkce ropy, přestože eh, je tak, že tato produkce je nesmírně důležitá pro příjmy Jižního Sudánu. Situace na místě musí být monitorována velice podrobně i ze strany Evropské unie a ostatních hráčů. Děkuji, pane předsedo. Děkujeme, říká pan předseda a dalším řečníkem na našem seznamu je pan Preda. Máte 1,5 minuty. Děkuji za slovo, pane předsedo. Nejprve dovolte, abych odsoudil letecké bombardování eh, prováděné Sudánem na jihu, které proběhlo v pondělí a úterý sudánskými vojenskými jednotkami. Myslel jsem si, že to nebyly ověřené informace, ovšem bohužel byly potvrzeny. Myslím si, že můžeme teda opětovně hovořit o další provokaci ze strany Sudánu. Je to skutečně šokující záležitost, která přišla pouze několik dní poté, co bývalý prezident Mbeki prohlásil, že vedoucí představitelé obou států akceptovali návrat k jednacímu stolu. V podstatě to znamená, že strategie Sudánu eh, je opravdu eh, eh, strategií agresivní. Myslím si, že prezident Al-Bashir nemá zájem na skutečném jednání nebo vyjednání cestovní mapy. Proto volám potom, aby vyjednavači za Evropskou unii a jejich tým urychli jednání, aby zabránili eskalaci nového válečného konfliktu v tomto regionu. Zároveň bych rád poděkoval i jednotkám OSN v oblasti Abi, Myslím si, že mandát těchto složek, který vypršel včera, já doufám, že bude rozšířen, prodloužen tento mandát protože je velice důležité, aby byli přímo na místě v této zóně a abychom navýšili vojenské složky v této oblasti, protože opravdu se obáváme zhorši, zhoršení tohoto konfliktu. Děkujeme, říká pan předseda. Dalším no řečníkem je pan a půl minuty. Děkuji, pane předsedo. Vážení shromáždění Jižní Sudan který po nejlejší válce v současné Africe si nakonec vybojoval právo na cececi, je už celé eh, roky považován za světový středobod eh, chudoby a neštěstí. A přestože tento nový stát uzavřel jednu kapitolu svých dějin, stá, stojí před novou etapou a vůbec není snažší, protože důvod pro konflikty a střety je stotožní totiž nestejný nerovnovážný přístup ke zdrojům surovin. Víme z novin a z jiných zpráv, že e, dochází k neustálým potičkám v té příhraniční oblasti. Armády působí na sporném území a tragické důsledky tohoto působení odnáší civilní obyvatelstvo. E, v souladu s tím, co hovoří e, představitelé OSN, jež se povolávají na humanitární zdroje, své domovy muselo opustit už půl milionu utečenců, většina z nich se schovává více méně někde eh, pod otevřenou oblohou Víme o těch důvodech, proč jim nejsme schopni zabránit, proč se to schéma neustále opakuje na různých kontinentech, proč nejdříve jsme optimisty, eh, máme tady svobodu, nový stát a pak bere vrch eh, jenom žádostivost. A já ukončím Tomasem Jeffersonem. Cena za svobodu je neustála eh, opatrnost, obezřetnost. Děkuji. A další eh, bude paní Esaja na 1,5 minut. Děkuji za slovo, pane předsedo. To mělo se, že v podstatě celé mezinárodní společenství jednomyslně podporuje mírové uspořádání v této části, části světa. Africká unie udělala vše, co bylo v jejich silách Myslím si, že jednomyslně můžeme podpořit rezoluci, která se dotýká této problematiky, kterou Africká unie přijala. Myslím si, že všichni bychom měli jednat opravdu co nejrychleji pro obnovení míru v této části světa. Předsedá rady eh, Evropská služba pro vnější rozvoj a tak dále. Potřebuje demilitarizované hranice. Navržená je zóna 100 kilometrů demarkač této mm, nárazníkové zóny. Musíme zajistit, že skutečně došlo k demilitarizaci a zároveň zajistit to, aby se obě strany vrátily, navrátily k vyjednávacímu stolu bezpodmínečně a bez jakýchkoliv dalších dodatečných podmínek. Nesmíme připustit žádné další stanovování podmínek. Zároveň musíme eh, jasně vytyčit hranice a jakým způsobem se budou přerozdělovat zdroje z ropy. Zároveň musíme pomoci občanům v Jižním Sudánu je necelých pět milionů lidí, které, kteří nesmírně trpí. Sudán si myslím sám by mohl pomoci těmto lidem. Ehm, neexistuje zde infrastruktura, tím se samozřejmě situace na místě ještě zhoršuje. Proto musíme tento problém řešit společně. Děkujeme, říká pan předseda. Dalším řečníkem je pan Kelam. půl minuty. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, jsme dnes svědky situace, kdy dlouhodobý přetrvávající vnitřní konflikt expandoval a stal se e, plnoprávným mezinárodním konfliktem a situací opravdu výbušnou. Ale um, trochu mě inspiruje um, externí služba, její činnost a ten nátlak, který činíte na obě vlády, aby se přidrželi cestovní mapy z 2. května a aby dospěli k mírovému řešení. Co by ale dál měla dělat EU? Měla by se aktivněji zabývat aktivitami Číny v tomto regionu, protože oni to rozhodně nestabilizují, co se tam děje. Dobrou zprávou je, že Ráda bezpečnosti o šest měsíců prodloužila svou misi v regionu a my dnes potřebujeme okamžitou aktivaci toho mechanismu pro verifikaci příhraniční oblasti a pozorování tak, aby bylo možné přímo v terénu se touto příhraniční oblasti zabývat. No a samozřejmě, že se musíme zabývat i humanitární situaci. Eh, téměř 400 tisíc jihosudánců už eh, se bylo schopno navrátit do svých obydlí eh, po vyhlášení ne- v závislosti díky pomoci partnerů, ale musíme zajistit, aby jejich základní potřeby, jídlo, voda, léky byly jim zpřístupněny a EU musí více spolehat na humanitární organizace, aby se e, tam činilo více. Děkuji panu Kelamovi, říká pan předseda a nyní pan Gáler. Jeden a půl minuty, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Bohužel musíme vycházet z toho, že s nezávislostí Jižního Sudánu nebudou odstraněny stávající konflikty e, ani ne, co se týče hranic. Takový člověk jako Omar Arshir, který eh, celou řadu let ve všech částí země provozoval svou politiku známým způsobem, eh, pro tu část, která mu zbývala, pokračuje v této své politice bez ohledu na lidská práva a rozhodně nemá zájem na stabilizaci jeho u těch strašlivých nedostatků, co se týče dobré zprávy věcí veřejných na jihu, musíme jako EU jistě pomoci. Doufám, že se nám podaří tím pádem zabránit tomu, aby se z Jižního Sudánu stala Eritrea, jak se obávala kolegyně, která hovořila přede mnou. Je třeba, abychom konali společně rezoluce Bezpeč- Rady bezpečnosti OSN, proto skýtá dobrý politický a právní rámec. Ovšem realizace je u těch stálých členů Rady bezpečnosti, které mají zvláštní zájem a zvláštní vliv v kartonu, zejména Čína a Rusko. Přístup k humanitární pomoci mu musí být umožněn všem na severu i na jihu. E, v dohodě s Africkou unii musíme spolupůsobit na obnovu vyjednávání. V tamní oblasti je nezbytné, abychom hledali africká řešení pro africké konflikty. V záležitosti ropy je naprosto zjevné, že jich a sever na sobě závisí. Jeden nemůže bez druhého. A ti, co kupují ropy, by měli vědět, že se k ní dostanou pouze tehdy, pakliže předloží takové návrhy, kde se najdou obě části bývalého společného státu. A bylo by žádoucí od Číny a od Ruska mít stejný postup na Evropské unii. To jistě nestroskotá. Děkuji vám mnohokrát, pane Gálere. Děkuji mnohokrát a posledním řečníkem pro tuto část diskuze je pan Soník na minutu a půl. Pane předsedo, po referendu a odštěpení se Jižního Sudánu e, jsou vztahy mezi těmi dvěmi státy jsou vzdáleny normalizaci. My už nějakou dobu sledujeme, jak eskaluje konflikt mezi Jižním Sudánem a Sudánem eh, a jedná se hlavně o příhraniční oblast, v níž je velké množství nafty. Eh, nejsou upraveny například platby za převoz ropy, eh, činnost vojenských a bezpečnostních jednotek a status občanů, jež tam bydlí. Jako pozorovatel, který se účastnil pozorování referenda, bych rád rád vyjádřil upřímnou lítost z toho, jak ta situace v současné době vypadá. V tomto konfliktu opravdu někdy velice krutým způsobem umírají lidé, jiní jsou pronásledováni, desítky tisíc občanů muselo odejít ze svých obydlí a prostě prchat. V souladu s tím, co nám říká OSN, je v táborech utečeneckých přes 150 tisíc těchto občanů a mezinárodní společenství představitele, které pozorovali referendum, eh, referendum a vznik nového státu, mají na sobě tu odpovědnost se neustále starat, aby ten eh, konflikt byl vyřešen v souladu s cestovní mapou. Hledat neustále nová řešení, aby přesvědčili oba státy, že je, stojí za to se zabývat mírovým řešením. Evropská unie, která je strážníkem míru, lidských práv a těchto hodnot, musí být v čele eh, praktických kroků a nikoli pouze papírových prohlášení. Děkuji panu Sonikovi a jako další Catch the Eye a první pan Tanok. The ECR naše frakce samozřejmě se nesmírně obává toho, že by mohla vzniknout válka mezi těmito dvěma státy. My podporujeme veškeré úsilí bývalého jižního afrického prezidenta Bekyho v této oblasti, který se snaží přivést obě strany prezidenta Salva Kiira a prezidenta Bašiera k jednacímu stolu. Ovšem musíme se snažit, aby došlo k zamezení možnosti dalších válečných konfliktů, například v oblasti AB a Heglingu, které jsou zatím nejasně určeny. Musí dojít k demarkaci hranic a přerozdělení eh, energetických zdrojů. To je naše priorita, protože Džuba za chvíli nebude mít žádné finanční prostředky, protože, jak víme, ropovody byly zavře- zatvořeny. Čína hraje velice důležitou roli mediátora, situace je nesmírně nebezpečná a my se obáváme, že to ztratili naději. Um, že rozdělení Jižního Sudánu na severním, od Severního Sudánu přinese dlouhodobé mírové řešení tohoto konfliktu. Děkujeme, pane Tanuku. A nyní pan Zemka. Unia evropská, mm, angaž... Evropská unie se už dlouhá léta zasazuje o řešení e, sudánského konfliktu. E, připomeňme si například, že Unie podpořila rozdělení Sudánu a vznik Jižního Sudánu. Ehm, Unie utrácí stovky milionů eur na humanitární pomoc a přesto eh, tento konflikt přetrvává a je to velice eh, krutý konflikt. Předtím byly ty dopady eh, v stovkách tisíc obětí v rámci jediného státu, nyní se jedná o mezinárodní záležitost. Skýtá se tedy otázka, měla by se Unie dále aktivně zasazovat o řešení a měla by i dále jednat jako samostatný subjekt? Ano, já se samozřejmě myslím, že odpověď zní ano. Buďme aktivní, ale soustředíme se více než do posud na podporu OSN a zejména na působení Africké unie v tom regionu. Pokud tam nasadíme um, neutrální um, jednotky, jež budou strážci situace, tak to musí být z afrických států. Děkuji. Nyní paní Elena Basesku jako dál. Domnule președinte, un Pane předsedo. konflikt mezi Sudánem a Jižním eh, Sudánem ohrožuje světovou ekonomiku. Je třeba, aby došlo k silnější implikaci cestovní mapy OSN, aby se trochu zmírnilo napětí. Ovšem je třeba také zrealizovat dodatečná opatření, aby se pomohlo obyvatelstvu. Mnoho Hmm, tamních obyvatel trpí eh, krizí a konfliktem mezi oběma státy, ku příkladu uprchlíci v uprchlickém táboře ehm, se množí, zdvojnásobil se jejich počet. Ehm, sudánská vláda brání dodávkám humanitární pomoci. Agentury OSN varují před katastrofou na základě chybějících očkovacích látek a potravin. Je třeba zřídit humanitární koridory pro pomoci obyvatel. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám mnohokrát, paní Badzesko, a nyní dávám slovo panu Paškovi. Děkuji vám, pane předsedo, za slovo. Naše podpora pro vytvoření nového nezávislého státu na jeho země přináší první nežádoucí důsledky o samostatnění této země. Spory o vymezení hranic se týkají též ropných oblastí kolem města Hidželič a pokus o vládnutí spojeneckými vojsky bylo označeno generálním tajemníkem OSN za nelegální. I když jeho sudanská vláda stáhla svá vojska z této oblasti, prezident Sudánu Omar al-Bashir pohrozil uzavřením transitního ropovodu, kterým teče ropa na pobřeží Červeného, Rudého moře, promiňte. Eh, jiné možnosti vláda Jižního Sudanu nemá a proto je odkázána na velkorysost svého severního souseda. V takovéto situaci je nepochopitelné, že nejvyšší představitelé obou zemí nejsou schopni najít mírové řešení sporu a pokračují vojenské konflikty, kterým ještě umocňují bídu jejich obyvatel. Proto musíme být ještě důraznější, abychom ovlivnili režimy v obou hlavních městech, aby postupovali podle mezinárodního práva. Děkuji. Děkuji, pane Paško. Posledním je pan Obermajer. Děkuji vám, pane předsedo. Ano, je dobře, že sever a jih jsou ochotně setkat se k oficiálnímu vyjednávání, eh, protože chudoba nezná hranic ale bohužel organizace Lékaři bez hranic museli přerušit svou činnost, třeba že tam předtím působili velice výkonně, protože resentimenty proti křesťanské pomoci bližnímu je neodpovědně uh, Eh, zneužívá na radikální islamismus na severu, eh, zvláštní chování na jihu, zástupné války tzv. kmenových bojů a zvláštní chování takových států jako Číny, která se snaží zneužít nerostné bohatství, zrovna nepřináší klid v dotčeném regionu. Evropa zde musí sehrát aktivní a vedoucí roli. Děkuji vám mnohokrát. Děkujeme, říká pan předseda. Ještě pan Bronz. Ano. Jedna z tragédií Afriky eh, jsou občanské války. Samozřejmě Jižní Sudán je nezávislý, není to už občanská válka, všem konflikt je v podstatě produktem a pokračováním předchozí konfliktu. Jedním z důvodů je koloniální minulost, která v podstatě udělala hranice bez respektování etnických a jazykových minorit. V podstatě došlo k jakémusi umělému přerozdělení lidé Eh, z, oblast, z oblasti severu mají málo etnického spojení, nebo etnicky málo spojení s jižním Sudánem. My bohužel v Evropě jsme přispěli k tomuto rozdělení. Já doufám, že lidé obou těchto zemí budou lepšími sousedy než spoluobčany. Musíme se poučit z těchto chyb. Vertikální rozdělení státu <clears throat> si myslím, že je velice špatné. Svobodný pohyb občanů máme zde v Evropě. Dochází k pohybu zemí z třetích zemí v Evropě. Nevím, ptám se, zdá je to až tak pozitivní myšlenka. Děkujeme, pane Bronce A nyní dávám slovo zástupci rady za místo předsedkyni Evropské komise a vysoké představitelky pro zahraniční a bezpečnostní politiku. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, kolegyně, já jsem zaznamenal opravdu veliký souhlas, soulad s tím, jak popisujeme situaci v Sudánu a v Jižním Sudánu. Utrpení lidí je skutečně alarmující nedostatek politické vůle na obou stranách při vyřešení otevřených problémů musí být řešeno. Evropská unie investovala opravdu mm, obrovské úsilí k stabilizaci této situace a souhlasím se všemi předřečníky, kteří volají potom, aby rada pečlivě sledovala situaci v Sudánu a v Jižním Sudánu, aby to byla naše priorit, jedna z našich priorit. My jsme podporovali eh, mírový proces i v rámci komplexního, komplexní mírové dohody z roku 2005. Zaslali jsme dvě volební pozorovací mise do Sudánu a Jižního Sudánu, které pozorovaly volby v roce 2010 a zároveň dohlíželi nad referendem při nezávislosti, mm, eh, o nezávislosti Sudánu v roce 2011. Tyto mise vedla poslankyně Evropského parlamentu Veronik de Kaiser. Dovolte, abych využil této příležitosti, abych osobně poděkoval za vaše odhodlání, za vaši pomoc. Já jsem velice pozorně naslouchal vašim připomínkám, poznámkám i na základě vašich osobních zkušeností. Evropská unie bude nadále podporovat i panel Africké unie, který vede bývalý prezident Thabo Evropská unie společně se zbytkem mezinárodního společenství volá potom, aby obě strany implementovaly cestovní mapu, kterou stanovila eh, rezoluce 2046 eh, eh, Rady bezpečnosti OSN a aby vyřešili všechny stávající otevřené otázky v Addis Abibě proběhne pod vedením pana Bekyho další jednání a my doufáme, že dosáhneme značného hmatatelného pokroku co nejdříve. EU, a o tom vás si ujistit, bude podporovat mír a bezpečnost Sudánu, Jižního Sudánu, tak, aby lid obou těchto zemí mohl těžit z dividend míru a, bezpečnost, a bezpečného uspořádání. Děkuji, pane předsedo. Děkujeme, pane Fan, pane Famene a tím končíme rozpravu k tomuto tématu, milí kolegové. Dalším bodem na našem dnešním programu je prohlášení místo předsedkyně Evropské komise vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Je to prohlášení o Gvineji Bissau. Vysokou představitelku zde zastupuje Opět pan Famen. Máte slovo. Pane předsedo, vážení eh, poslanci, jsem velice rád, že mohu dnes před vámi vystoupit, abych jménem vysoké představitelky paní eh, místo